Vážení kolegové, Svoboda tisku a sdělovacích prostředků ve světě, zpravodajka paní Šáke. Poprosím o klid. Začneme odpolední zasedání tím, že projednáme návrh zprávy o svobody tisku a sdělovacích prostředků ve světě. Tento návrh zprávy je v tuto chvíli k dispozici pouze v angličtině, ale jakmile budou připraveny překlady do dalších jazyků, budete je mít k dispozici a e-mailem vám je sekretariát rozešle. Ještě chci připomenout, že termín pro pozměňovací návrhy je 9. dubna ve 12 hodin v poledne. Takže bez dalšího zdržování předám slovo paní zpravodajce. Děkuji vám pane předsedo. Já bych chtěla nejprve poděkovat kolegům a dalším, eh, kteří se podíleli na této zprávě formou připomínek a návrhu. My jsme začali diskuzním materiálem a ten proces jsem nastavila co možná nejotevřeněji, protože se domnívám, že je důležité, abychom zapojili všechny, kteří působí v této oblasti a mnohdy za velmi obtížných podmínek. Ještě na začátek jedno upozornění, než předložím svůj návrh. Já jsem konkrétně se rozhodla, že budu řešit otázku svobody tisku a médií a co by Evropská unie měla udělat pro jejich podporu ve světě. To, že udělám to tak, že to rozdělím do několika témat a rozhodla jsem se, že nebudu hovořit o jednotlivých zemích a to z toho důvodu, že si myslím, že není možné jmenovat je všechny a nemá cenu opakovat tady cenou práci jiných organizací občanské společnosti, které tuto práci odvádějí každý rok. Takže návrh zprávy začíná zásadami a rolí svobody tisku a médií. Hovoříme o tom, že svoboda tisku a médií je důležitá pro svobodu vyjadřování a další lidská práva. V Evropské unii bychom měli optimalizovat své vlastní programy takovým způsobem, abychom podpořili občanskou společnost a združení novinářů. Stručně uvádím, že Evropská unie bude ve světě důvěryhodná jedině tehdy, pokud si uděláme pořádek sami doma. Zároveň chci připomenout, že se jedná o zprávu o svobodě tisku a médií ve vztahu k vnějším akcím, takže nebudeme věnovat pozornost situaci v rámci Evropské unie. Když se podíváme na několik hrozeb, kterým čelí novináři, jejich celá řada, je třeba především říci, že řada hrozeb a omezení pochází ze strany vlád. Často je to právní nátlak nebo zneužívání legislativy, která se přímo tisku netýká, ale jsou to například zákony pro boj s terorismem nebo pro zachování bezpečnosti, které jsou využívány pro omezování či zastrašování novinářů. Zároveň jsme svědky toho, že celá řada zákonů, které se věnují eh, na cti utrhání jsou využívány pro cenzuru a omezování svobody novinářů, což opět může vést k cenzuře a následné sebecenzuře. Pokud jde o koncentraci vlastnictví médií, to je rovněž velký problém. Moje zpráva se věnuje také dopadu digitalizace na mediální prostor pro, po světě, který se velice rychle mění. Další hrozbou v tomto prostředí je to, že vlády často tlačí na privatizaci eh, prostřed, eh, na privatizaci internetových služeb, ale digitalizace nabízí pochopitelně i celou řadu příležitostí, pokud jde o vyjadřování a eh, dostupnost médií. Nicméně jsou tu pochopitelně i určité nové výzvy, jako nejasná hranice mezi informacemi, faktickými informacemi a vlastními názory nebo obsahem, který generují sami uživatelé. Když se podíváme na evropské politiky a programy, tak Evropská unie má několik eh, takových programů již nyní k dispozici, ale myslím si, že i zde je prostor ke zlepšení, pokud jde o efektivitu a zacílení a také o to, jak zajistit větší soudržnost pokud jde o vizi a jasné nastavení standardů. Takže některé konkrétní návrhy z mé strany. DG, eh, DEVCO a ESVČ by měly lépe koordinovat programy a využívat synergii, pokud jde o diplomatickou a programovou práci. To by mělo vést také k určitému posunu od eh, financování ad hoc eh, spíše k udržitelnějšímu financování s tím, že budeme budovat kapacity přímo v terénu na místě prostřednictvím místních menších organizací a nejenom velkých známých subjektů. Evropská unie může sehrát větší roli v bezprostředním sousedství a zlepšit tam svobodu médií a tím také možnost těchto zemí přiblížit se k Evropské unii. Když se podíváme na stávající finanční nástroje, jako je například Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva nebo různé geografické nástroje, tak je jasné, že je potřeba používat flexibilně, abychom podpořili občanskou společnost a tady kladu důraz na budování kapacit, na místní vlastnictví a tak podobně, abychom nezvyšovali závislost mezi Evropskou unii a třetími zeměmi, ale spíše budovali silné kapacity přímo na místě ve třetích zemích. Jeden z největších problémů, na který novináři a vůbec obratisku a médií naráží ve třetích zemích, je to, že poté, eh, co dojde k zastrašování nebo omezení svobody tisku a médií, tak eh, dochází k beztrestnosti a my navrhujeme, aby se Unie spíše více soustředila na boj s beztrestností tím, že nabídneme pomoc při vyšetřování trestné činnosti, která je namířena proti novinářům a pomůžeme případně prostřednictvím fondu na právní obhajobu, který dá k dispozici příslušné prostředky, aby se novinář mohl u soudu hájit v případě takového případu zastrašování či omezování jeho svobody. Další roli, kterou tady vidím pro Evropskou unii, je v oblasti svobody tisku a médií pomoc třetím zemím v budování volebních systémů. Mohli bychom posílit spolupráci mezi volebními orgány a médii, tak aby transparentnost a legitimita volebního procesu byla co možná nejvyšší a tím pádem i volební výsledky co možná nejlegitimnější a ověřitelné místními médii. Další návrh. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby ESVČ lépe optimálně využíval stávající vícestraná fóra, která se věnují svobodě tisku a médií, například Radu Evropy, UNESCO, OECD e a další organizace, zejména v rámci OSN. Já doufám, že komise a rada prostřednictvím ESVČ budou usilovat eh, o lepší strategii pro svobodu tisku a médií a budou optimalizovat svou práci v rámci lepší vize, jejímž cílem bude podporovat svobodu tisku a médií. Na závěr bych chtěla říci, že doufám, že stínňoví zpravodajové se mnou budou souhlasit, že není potřeba opakovat práci občanské společnosti a zpracovat celý eh, konkrétní seznam zemí a nedostatků v oblasti svobody tisku a médií, ale samozřejmě přivítám jakákoliv vaše doplnění, pokud jde o témata, jimž se ve své práci a zprávě věnuji. Očekávám, že tady budeme i nadále velice konstruktivně spolupracovat a vítám příspěvky všech, kteří chtějí přispět k větší svobodě tisku a médií ve třetích zemích. Děkuji. Pan předseda, děkuji. Mám tady tři řečníky na seznamu. Paní Ibriza Džič jako první, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se vystoupit pouze stručně, protože v naprosté většině souhlasím s tím, co řekla paní zpravodajka. Děkuji za velice dobrou zprávu. Ta spolupráce byla doposavat výborná. Uvidíme, jak to bude pokračovat po pozměňovacích návrzích, ale Navrhla bych, abychom se řídili tím, co jste navrhla. Já jsem zpravodajkou, stínovou zpravodajkou za EPP a také souhlasím s tím, abychom nejmenovali konkrétní země, protože už jsme zpracovali dříve zprávy pro jednotlivé státy, především sousední země anebo země, které mají blízké vztahy s Evropskou unii. Máme roční zprávu, kde vždy máme možnost a často ji využíváme zmínit konkrétní případy, konkrétní jména. A pokud bychom v této zprávě, která je zatím pojata obecně, začali zmiňovat konkrétní případy, tak si myslím, že bychom se ocitli v situaci, kdy se nám to vymkne z rukou. Takže jsem velice ráda, že zatím na problematiku hledíme spíše obecně a jsem tomu ráda, zejména proto, že poprvé hovoříme také o problematice digitálních a sociálních médií. Myslím si, že to je naše nová realita a mluvila jsem o tom i s dalšími, zda bychom to měli ve zprávě tohoto druhu zmiňovat. A myslím si, že ano, zejména proto, že se ocitáme v obtížné situaci, kdy přesně nevíme, kde je ta správná hranice mezi tím, kdo už je a kdo není novinář. Často je tomu tak, že lidé, kteří píší blogy, nejsou vlastně novináři, ale přitom je můžeme považovat za novináře, nebo některé režimy je za novináře považují, protože je vnímají jako lidi s velice silným mocným postavením. O tomto je potřeba diskutovat a Uvidíme, eh, k jakému názoru dospějeme, jak nakonec ten text bude vypadat po pozměňovacích návrzích, ale skutečnost, eh, že tento prvek do zprávy zavádíme, podle mého názoru dobrý. Podporuji tedy tento obecný přístup a podporuji to, co řekla paní zpravodajka, že bychom tedy neměli zmiňovat žádné konkrétní země ani konkrétní případy, protože proto jsou jiné možnosti, jiná fóra, a budu ráda, pokud se přidržíme také toho, že tam zmíníme ta digitální a sociální média. Takže to je ode mě pro tuto chvíli vše. Děkuji. Thank you. Ne Děkuji. Jako další paní Jakoncári, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Tento návrh je podle mne velmi dobrým východiskem. Těchto pět témat či podtémat nám poskytují dobrý rámec k další práci. Digitalizace a s ní související problémy zcela oprávněně jsou zde kladny do popředí, ale měli bychom se na ně zaměřit eh, podrobněji, zejména s ohledem na strategii. Jaké strategické požadavky vlastně máme ohledně eh, digitalizace. Takže všechny ty změny v komunikaci, ve svobodě eh, projevu budou moci být takto probrány. To všechno bychom v naší strategii měli mít zohledněné. Spravodajka navrhuje, aby Evropská unie měla hlubší spolupráci a koordinaci s komisí a s DGF a e, s SVČ. A to je pravda. Ale možná, že Evropský parlament by tady měl být zmíněn také. Možná to bylo chápano tak um, samozřejmé, že Eh, se jenom napadlo to zmínit, ale myslím, že EP by tam mělo zaznít. Evropský parlament má významnou úlohu v sepisování eh, zpráv a vyjednáních a, a při jednáních o asociačních dohodách. A ve všech těchto dohodách vždycky je obsažená podmíněnost a jasná kritéria. A to určitým způsobem Eh, dává povinnost eh, SVČ a Evropskému parlamentu, aby spolu spolupracovali, což eh, je věc, která by měla být zdůrazněna. A neměly by existovat mezinárodní dohody, které by jasně neobsahovaly monitorovací mechanismy, Eh, určitý časový harmonogram podmíněnosti, když už se hovoří o svobodě tisku a médií. Já bych si přála, aby tato zpráva byla trošku silnější v tom smyslu, že v mnoha bodech eh, je využíváno slovo zvažuje. Možná bychom mohli využít eh, nějaký jasnější výraz, protože tento Ehm, tento význam je takový rozvolněný, rozmělněný. Například s ohledem na financování nebo, nebo hospodářskou zprávu paní Šáke přináší velice dobré návrhy. U plurality médií a koncentrace médií Myslím, že toto téma je dobře analyzováno v našem pracovním dokumentu a přála bych si, aby v té finální zprávě, zejména pod eh, hlavičkou strategie, abychom věnovali více pozornosti koncentraci médií do rukou několika málo osob. S čím však nesouhlasím, a možná bychom to ještě měli promyslet víc, je to, co eh, navrhuje nový zpravodaj za EPP, neboli, že není třeba zmiňovat země nebo psát jejich seznam. Mám na mysli seznam zemí, kde nedošlo k pozitivnímu vývoji ve svobodě médií. Samozřejmě neměl by to být eh, uzavřený seznam, ale mm, možná by něco takového bylo dobré zmínit v zemích, kde došlo k dramatickému vývoji, k dramaticky negativnímu vývoji, kde dochází k, eh, k takovému začarovanému kruhu a zhoršování situace, měli bychom tyto země jmenovat. Souhlasím s myšlenkou, že je důležité chápat, že Evropská unie, protože je reprezentovaná na mezinárodní eh, politické scéně a my na této světové politické scéně, scéně prosazujeme svobodu médií a tisku, tak by také Evropská unie měla být vybavena nástroji, které budou využívány ve vlastních členských státech. V únoru výbor Libe přijal zprávu z vlastního podnětu, která se věnovala právě tomuto tématu, neboli svobodě tisku v Evropské unii. A tato zpráva bude přednesena na plenární zasedání v květnu. Myslím si, že začlenění a uznání této zprávy v této naší zprávě by bylo velmi pozitivní věcí. Náš návrh je velice dobrým východiskem. A myslím, že se dá dále rozpracovat. A především bych si přála vidět konkrétnější příklady a zmínky o těch místech, kde svoboda tisku a médií byla dramaticky omezená, protože to je velice důležitá věc. Bohužel se budu muset zhruba kolem páté hodiny vrátit eh, domů, takže nebudu eh, si moci vyslechnout eh, kolegy, ale asistenti budou všemu byli naslouchat. Pan Atkins má slovo. Chairman, thank you very much indeed. Um, Pane předsedo, děkuji. Myslím, že podstata této zprávy je velice zajímavá. Já jsem měl možnost se na to podívat jenom dnes odpoledne a jediné, co mě na tom znepokojuje, že tam určitý prvek toho, že eh, se snaží eh, pokryt celou řadu otázek souvisejících s svobodou tisku. Bude se to dobře číst, každý tím bude muset máv- moci mávat a vyhlašovat, že eh, toto prosazuje Evropská unie. Problém ovšem je, že musíme být občas konkrétní. Nevím, zda si toho kolegové jsou vědomi, ale v Británii teďka zrovna probíhá velice zásadní parlamentní veřejná diskuse o svobodě tisku v souvislosti se e, všeli e, jakými záležitostmi, ke kterým došlo v médiích, věcem, které byly zveřejněny o celebritách, politických i nepolitických, pak e, se to ocitlo u soudu nebo se prokázalo, že média byla vina, v některých případech ze lží a někde ze zkreslování. A za těchto okolností to samozřejmě vyvolává obavy. Um, policie, mimo jiné, unikaly eh, od policie informace médiím o celebritách a jedno, Eh, a eh, obyčejných občanech způsobem, který, s kterým veřejnost nesouhlasí. V Británii minimálně svoboda tisku je v podstatě velice nepřítel, nepřátelská záležitost. A mm, ministerská vyšetřovací komise, která toto má vyšetřit, zjistila, že je obtížné najít, eh, nalézt rovnováhu, protože poprvé jsme se museli začít věnovat konkrétním otázkám, nikoli obecnostem. A v londýnských Timesech byl zveřejněn dopis dnes, kde se říká, eh, kde je dotaz, proč by tisk měl mít větší svobodu než kdokoliv jiný. V každodenním životě? To je dobrá otázka. My to považujeme za uh, danou věc, za hotovou věc, že tisk, tisk musí být svobodný. Tisk, svobodný tisk se rovná svobodný stát. Ale proč by měl být tisk více svobodný než ostatní? To je ta podstata, to je poměrně platná věc a ten zpravodaj pokryl celou řadu těchto otázek. Například v bodě 1 říká, na vědomí, že vlády mají, nesou primární zodpovědnost za bránění svobodě tisku. A to přesně z toho média v Británii obvinují premiéra a e, lídra opozice, že se snaží bránit svobodnému tisku způsobem, jakým by nebyl, nemělo být možné v Evropské unii. Takže to je velký otazník, jak tohle funguje. A já chci zpravodaji říci, že, nejsem si, že si nejsem zcela jist, zda souhlasím s předřečníkem, o tom, že tam nejsme konkrétní o některých, eh, co se týče některých zemí. Pokud má tato zpráva mít určitou váhu, tak by tam měla být příloha, jako produkuje třeba Amnesty International, seznam zemí, kde eh, status eh, svobody. Možná by se to mohlo udělat takto, abychom publikovali seznam zemí, kde se domníváme, že svoboda tisku není taková, jakou bychom si přáli s ohledem na to, že v Británii jsou pochybnosti o tom, zda my máme svobodu tisku. A to je retorická otázka. Já chápu, že je to prakticky obtížné seznam 199 zemí a označit je za dobré a špatné a tak dále. Jiné, co mě znepokojuje, to se často o tom mluvilo v Británii, že v tomto, této vyšetřovací komisi se nikdy nemluvilo o internetu, blogování a podobně. Náš zpravodaj se to snaží ve svém komentáři zohlednit to, to poznámce o digitálních médiích, ale to nerozlišujeme mezi jednotlivými státy, netiskne se to v Kodani, Londýně nebo Paříži, ale obvykle někde, prostě někde. A těžko se to kontroluje. A zase to, co říká, má obrovskou platnost. Otázka je, zda mm, se zaměříme nad tím, zamyslíme nad tím konkrétním tématem, jak bychom to my měli řešit. Toto je možná nejvýznamnější argument pro tzv. svobodné státy. Mm, vzhledem k tomu, že máme členské státy, které ještě před nedávnem neměly svobodný tisk, myslím, že je na nás stanovit standardy. Toto je, myslím, dobrý začátek. Myslím, že jste vyvedli, odvedli, zpravodaj vedla vynikající práci, ale zajímalo by mě, zda tedy můžeme ještě zajít o krok dál a být konkrétnější. A e, považovat to jako takové měřítko, podle kterého by se mohly posuzovat ostatní země. Děkuji. Děkuji. Poslední, další a poslední řečník je pan Landsbergis. Děkuji, pane předsedo. Já chci pogratulovat paní zpravodajce. A podobně jako pan eh, Sir Atkins chci eh, navrhnout, aby se to doplnilo některými věcmi, které chci teď jmenovat. Samozřejmě tam mohou být pozměňovací návrhy. Velice často zpravodaj to zohlední a doplní sám. Co tam není v té zprávě, je vztah mezi médií, médií a biznesem a um, penězi, kteří se, business, kteří se vlastně zaklíná tím, tou mantrou o svobodných médiích. Kde je ta hranice tedy? To by se tam mohlo nějak eh, prezentovat. Svoboda projevu. Je projev skutečně svobodný? A svobodný, tedy ne, o, svobodný, co se týče biznesu, mediálního biznesu. Podniky a společnosti mají své zájmy, zájem o zisk. A to, je, to jsou vlivy, které často vedou ke, ne ke státní cenzuře, ale k vnitřní, k takové interní samocentru, cenzuře. Hmm, toto by se mělo objevit v našich dokumentech jako Evropského parlamentu. Co se, kdy jsou svobody uh, ohroženy? Některé ty body jsou velice správné, ale je jich víc. Politická kritika v médiích, když je kriminalizována, jako označována jako podněcování k nenávisti. Eh, jak je, jaká je tedy, jak lze rozlišit mezi mezi kritikou, ostrou kritikou a podněcováním k nenávisti? Kde je to rozli, ro, rozlišovací čára? Zákony proti extremismu v Rusku jsou stále přísnější, takže pak jakákoliv kritika vlády lze být kriminalizována jako extremistická. Odstavci 9. Tam říká, Hovoříte o použití, využití médií jako propagandistické nástroje. Ale co když jsou ty svobody špatně interpretovány? Is involved. A e, používá se pak vlastně novinářina jako prostředek, jak porazit politického protivníka. To skutečně vyvolává otázníky. To si zaslouží zamyšlení. Okay. Se mi posso permettere un'osservazione? Jestli si mohu dovolit jednu osobní poznámku ohledně příspěvku kole, kolegy Atkinse. Souhlasím s myšlenkou, nebo hypotézou, že bychom mohli sestavit eh, seznam zemí, které jaksi nesplňují podmínky eh, svobody tisku tak, jak je obecně chápána v demokratickém světě. Ale nepřipadá mi snadné najít vysoce kvalifikované orgány a objektivní orgány, které by byly schopny takovýto seznam sepsat. V tom smyslu totiž, že je snadné Snadno by se mohlo stát, aby se takovýto seznam stal nástrojem politické propagandy nebo jiné propagandy a proto bychom měli postupovat velmi obezřetně. K závěrečným poznámkám předávám slovo zpravodajce. Děkuji. Děkuji, zejména chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a dalším, kteří se vyjádřili. Oceňuji všechny vaše připomínky. Vzhledem k omezenému prostoru, který mám k dispozici pro svou zprávu, se domnívám, že pozměňovací návrhy eh, by měly být skutečnou přidanou eh, hodnotou a že bychom se měli soustředit na ty hodnoty, které jsou jaksi zcela evidentní, o nichž není žádného sporu. K tomu, co řekl pan Atkins a paní Jakoncáry, chci připomenout, že jsem byla také zpravodajkou pro digitální svobodu a pro strategii v této oblasti, pokud jde o vnější vztahy Evropské unie. A já si myslím, že některé konkrétní záležitosti které se týkají digitalizace ve vztahu k médiím, ale i nad rámec médií jsem řešila už v té předchozí zprávě. A pokud tomu tak nebylo, tak samozřejmě bychom se na to měli podívat, ale já jsem se předně chtěla vyhnout tomu, že bych překopírovávala části z nedávné zprávy. A chtěla jsem se soustředit čistě na svobodu tisku a médií, ale určitě vítám jakoukoliv podrobnou diskuzi. Pokud jde o roli Evropského parlamentu, tak souhlasím, že bychom měli být specifičtí. Ovšem na druhé straně trochu eh, váhám, nakolik mluvit o sobě, protože my sami můžeme eh, své fungování, své činnosti zlepšit a prostřednictvím delegací, dohod, zpráv a tak podobně také eh, prostřednictvím zpráv, které dostáváme z komise a z ESVČ, můžeme svoji roli případně upravit a zlepšit. Takže to je eh, to, čím bych chtěla reagovat na poznámku paní Jakoncáry. Paní Jakoncáry dále říkala, že bychom měli být specifičtější, pokud je o pluralismus a vlastnictví médií a budu s ní na tomto spolupracovat. Konkrétní návrhy týkající se jmenování zemí, tak to je opravdu dilema. Já se obávám, že podstatě neexistuje země, která by byla úplně bez problémů. Já jsem z Nizozemska, je to poměrně liberální, svobodná země, kde svoboda vyjadřování je vysoce ceněna. Přesto se objevují určité výzvy, které musí novináři čelit. Souvisejí často s digitalizací. Všichni jste se sledovali události ve Spojeném království, což je inspirace pro můj bod číslo 20, kde uvádím, že v nedávné době některá média v Evropské unii byla prověřována v souladu s dodržováním etických standardů a že musíme mít na paměti, že Evropská unie by měla jít předně příkladem. Zároveň bych chtěla ovšem podotknout, že je velký rozdíl mezi problémy, s nimiž se potýkáme my v členských státech EU a mezi mm, situací, které čelí novináři ve třetích zemích, kde často jde o život. Takže si uvědomuji, že i my máme jisté problémy. Na druhé straně si myslím, že to jsou problémy nesrovnatelné s třetími zeměmi. Abych eh, ovšem nějak dostála i vašim návrhům, pane předsedo, proč nevytvořit nějakou přílohu s několika různými seznamy, kde by byly uvedeny nevládní organizace, které se této problematice věnují, například reportéři bez hranic. Ty každý rok publikují takovýto seznam a hodnotí země. Také jistě dobře znáte Freedom Houses a jejich tisk jejich zprávy o svobodě tisku. Můžeme se na to společně podívat a pokusit se najít nějaký objektivní soubor kritérií pro objektivní hodnocení, abychom skutečně to udrželi především objektivně, ale zároveň abychom zůstali otevřeni diskuzi o tom, zda zařadit konkrétní země či nikoliv. Možná by toto, tedy takováto příloha, mohla být jistým řešením. Můžeme to ještě společně se stínovými zpravodaji probrat. Pokud jde o to, co řekl pan Landsbergis, myslím si, že to, co jste říkal o té instrumentalizaci tisku a médií, abychom vlastně neničili kritická média, ale spíše využili veřejné mínění, které Eh, je namířeno proti eh, kritikům. To je určitě eh, správný argument, který se musí zohlednit. Pak to rozlišení mezi zábavním průmyslem a médií. Často se tady využívá argument o svobodě médií jako legitimní důvod pro fungování takovýchto vlastně zábavních subjektů jestli vůbec existují svobodná média. Ptáte se, já si myslím, že, jak už jsem říkala, každá země má své problémy, ale jde o to, jak se s nimi snaží vypořádat a o tom je i tato zpráva. Jste také hovořil o problémech eh, s extremismem, pokud jde o svobodu politického projevu a vyjadřování. Tady s tím souvisí legislativa na ochranu národní bezpečnosti, legislativa týkající se boje s terorismem. Toto vše je třeba vždy zvážit eh, v konkrétních případech. Takže vyslechla jsem si všechny vaše poznámky. Jsem velice ráda, že jste připraveni nadále se mnou spolupracovat. Já osobně se těším na takovouto spolupráci se stínovými zpravodaji i kýmkoliv dalším a pokud jde o tu digitalizaci, tak podívejte se na tu zprávu, která se týká digitalizace médií ve světě a zprávu, která se týká vnitřní situace v EU ohledně eh, tisku a médií, tak aby nedost nedošlo k nějakému zbytečnému překrývání mezi těmito eh, zprávami a mojí. Děkuji. Pan předseda, děkuji za vynikající prezentaci. Dostáváme se k druhému bodu na dnešním odpoledním programu jednání. A to je úloha Evropské unie při prosazování širšího transatlantického, transatlantického partnerství. Tady máme zpravodaje pana Francisco Jose Miana Mona. Docha, dostáváme se k prvnímu projednání návrhu zprávy o tomto tématu a já bych chtěl připomenout našemu výboru, že rozšířené předsednictvo se rozhodlo zpracovat tuto zprávu, abychom vyřešili dvě záležitosti. Jednak budoucnost Evropské unie a bilaterální vztahu e EU s USA eh, druhém mandátu prezidenta Obamy a za druhé, abychom zasadili tyto vztahy do širší transatlantické spolupráce, do čehož spadá také eh, jižní část Atlantiku a abychom otevřeli nové možnosti spolupráce se zeměmi Latinské Ameriky. Teď už předávám slovo zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem měl možnost minulý měsíc předběžně prezentovat tuto zprávu na základě pracovního dokumentu, který jsem tehdy dal výboru k dispozici, takže nemá smysl, abych opakoval vše, co jsem řekl tehdy. Vy jste sám velice dobře řekl, pane předsedo, že mám dvojí roli. Jednak podívat se na transatlantické klasické vztahy eh, po znovu zvolení prezidenta Obamy a za druhé abych zasadil eh, transatlantické vztahy do širšího kontextu transatlantického partnerství. Já bych chtěl zdůraznit, eh, že toto jsem se snažil řešit ve dvou částech eh, své zprávy. Snažil jsem se to oddělit a tak vzniká v podstatě jakási dvojí zpráva, ačkoliv tady jsou samozřejmě určitá omezení, zejména omezení délky, kterou může mít takováto zpráva. Takže jsem se snažil maximálně se omezit. Teď už tedy stručně k samotné zprávě. Za prvé chci říci, pokud jde o vztahy mezi EU a Spojenými státy, došlo k druhému zvolení prezidenta Obamy, což nám dává příležitost znovu posílit vztahy mezi EU a Spojenými státy. Já myslím, že stojíme před eh, historickou příležitostí a nejenom díky znovu zvolení prezidenta Obamy, ale také díky možnosti znovu vyjednat eh, smlouvu, o které, kterou nazýváme smlouva o obchodním a investičním partnerství. Domnívám se, že vyjednávání této smlouvy a dohody je určitým prvkem oživení vzájemných vztahů a jedná se také o dohodu, která posílí bilaterální vztahy, ale zároveň má globálnější, širší eh, dopad eh, na konkurenci, na vnitřní trh, na otázky ochrany duševního vlastnictví a, a tak podobně. Bude mít tedy širší globální eh, dosah protože jde o smlouvu, která je mezi dvěma nejvýznamnějšími světovými hráči. Teď, abych se vrátil eh, k bilaterálním vztahům a oživení eh, těchto vztahů. Chceme vyslat eh, celému světu signál, že naše vztahy mezi EU a, Evro- a Spojenými státy jsou vztahy živé, dynamické, máme veliké ambice, pokud jde o tyto vztahy a že jsou to důležité vztahy v eh, celosvětovém hospodářském prostředí a nemůžeme je marginalizovat. Samozřejmě, že ve své zprávě respektuji kompetence jednotlivých evropských eh, institucí, včetně Evropského parlamentu. Odkazuji se také na usnesení výboru INTA z, říjnu, z října loňského eh, roku. Moje zpráva, jak asi sami vidíte, se eh, snaží eh, věnovat těm věcem, které nejsou usnes, obsaženy v usnesení výboru eh, INTA. Snažil jsem se ovšem transatlantické vztahy pojmout v širším kontextu vidíme, že současné vztahy mezi EU a Spojenými státy jsou silnější než kdy jindy. Zároveň se ovšem potýkáme s globálními výzvami, s regionálními konflikty, eh, Syrie, Afghánistán, arabské jaro, zestup Číny, Ruska, Tady je potřeba především schoda a koordinace. Zde bych chtěl také zdůraznit, co Evropský parlament už řekl v jiných usneseních, a to, že je dobré vytvořit určitou transatlantickou politickou radu, označovanou jako TPC, kde bychom se pravidelně eh, setkávali, například eh, ministr Kerry s eh, vysokou představitelkou Ashton. Každé tři měsíce, řekněme, by se hm, scházeli a pravidelně by diskutovali o společných výzvách, otázkách zahraniční politiky a možná eh, by se věnovali i strategickým analýzám, když by to bylo potřeba. Proto je samozřejmě eh, nutné posílit, pokud to bude jenom možné, transatlantický dialog eh, zákonodárců. My jsme otevřeli jakožto parlament ve Washingtonu kancelář a bylo by dobré, aby kongres otevřel kancelář taky v Bruselu další důležité oblasti vzájemné spolupráce, to je výměna informací, eh, boj s kyberkriminalitou. Existuje v tuto chvíli už pracovní skupina pro tuto problematiku. Nesmíme zapomínat na to, že čtyři členské státy Evropské unie mají vízovou problémnost se Spojenými státy, což bychom také měli řešit. Teď se dostávám k druhé části své zprávy, což je ta eh, globální perspektiva. Já už jsem to říkal minule, že za poslední dva, tři roky už se této problematice hloubkově eh, věnuji. Máme k dispozici celou řadu zajímavých dokumentů. I Evropská komise Eh, vydala svá stanoviska v roce 2011, vyjádřila se k výzvám v otázce bezpečnosti v transatlantickém eh, prostředí. Pracujeme na eh, vzájemných na koordinaci vzájemných vztahů eh, v rámci transatlantického prostoru také s Marokem. Je tady tedy celá řada iniciativ eh, a eh, co je důležité, dívat se na transatlantický prostor globálně a Vychází to z toho, že dnešní svět je vzájemně velice propojený a že i země transatlantického prostoru by se měly více soustředit na vzájemnou spolupráci, ale ta spolupráce by měla mít globální přesah. Také se domnívám, že nesmíme zapomínat na eh, prostor Tichomoří a Ázie. Neměli bychom zužovat eh, naši pozornost čistě na oblast Atlantiku, ale rozšířit eh, eh, ten prostor o Tichomoří, ačkoliv v jižní části Atlantiku samozřejmě jsou pro nás nejdůležitější partneři typu Mexiko, Brazílie a na africkém břehu Atlantiku potom například Nigérie, ale i některé problematické země typu Střed, Středoafrické republiky. Na druhé straně si musíme uvědomit, eh, že jsou tady azijské země typu Čína, které se snaží zvýšit svoji přítomnost v transatlantickém eh, prostoru což je přitom zóna, kde tradičně eh, jsou přítomny právě především Spojené státy a Evropa, ale zasahuje sem nově i Čína. I tomu bychom měli věnovat naši pozornost. Takže to si myslím, že je také důležitá věc. Teď já se snažím ve své zprávě nastavit nějaké hlavní směřování, eh, identifikovat hráče, s nimiž bychom měli jednat v transatlantickém prostoru. Říkám, kdo by to především měl být. Měl by to být především eh, země Latinské Ameriky, s nimi sdílíme společné eh, hodnoty, zájmy, tradice. Když jsem říkal, že bychom měli v transatlantickém prostoru vést třístranný dialog. Kromě toho by tento dialog eh, měl probíhat v případě Latinské Ameriky s různými regionálními združeními, která tam fungují, například eh, SELAC, protože to může přinést další přidanou hodnotu jakým oblastem bychom se měli věnovat. Klimatické změny, globální řízení a zpráva, energetika, obchodní záležitosti. E, usilujeme o uzavření nové dohody o obchodu e, s Kanadou. Jak víte, už máme e, smlouvy s Kolumbií, Peru, Chile a Mexikem Spojené státy mají v podstatě velice podobné smlouvy o přidružení a obchodu se Střední Amerikou, Peru, Kolumbií, Chile, eh, v rámci NAFTA také s Kanadou, takže místo bilaterálního jednání, které zatím bylo velice úspěšné, bychom mohli eh, rozšířit ty eh, strany a vést třístraná vyjednávání. Takže vnímám tady ten ekonomicko-obchodní trojúhelník v transatlantickém prostoru jako velice důležitý prvek. Pokud jde o oblasti, v nichž bychom mohli nalézt přidanou hodnotu, už jsem říkal, od klimatické změny, celosvětové řízení a teď jakými mechanismy bychom spolupráce mohli dosáhnout. Spolupráci s regionálními združeními, karikom další združení v prostoru transatlantického prostoru. Měli bychom s nimi navázat eh, kontakt a usilovat o třístrané rozhovory a dialog. Ještě bych eh, připomněl eh, ve své zprávě, že se setkáváme se zástupci Selaku dvakrát ročně. Setkáváme se nebo setkávají se zástupci obou dvou Amerik jednou za tři roky na takzvaném summitu Amerik. To ve své zprávě také připomínám. Samozřejmě, že nesmíme zapomínat ani na africký břeh Atlantiku. V Africe čelíme zase jiným globálním výzvám, jde například o téma drog, bezpečnosti, což je téma nejenom třístrané, ale čtyřstrané, především pokud jde o obchodování eh, s drogami, kdy tady máme eh, silný eh, obchod s drogami na jedné straně v Latinské Americe, na druhé straně v Africe a spotřebu ve Spojených státech a v Evropě, takže tady by ta spolupráce byla více než cená, souvisí s tím obchodování se zbraněmi a tak podobně. To jsou všechno téma, témata nesmírně důležité pro třístranný a čtyřstranný dialog. Dalším důležitým tématem je piráctví, což je téma, kde má svůj zájem Evropská unie i Spojené státy. Samozřejmě, že můžeme spolupracovat i s regionálními združeními eh, na africkém kontinentu, jako příklad bych uvedl ECOWAS, hospodářské společenství západoevropských eh, států. Na závěr bych eh, řekl, že jsou tady tedy organizace, eh, s nimiž máme celou řadu společných témat, společných eh, zájmů a ten dialog může být buď to třístranný nebo čtyřstranný. Já se tedy snažím v tomto materiálu, v této zprávě vyhnout se nějakému dogmatismu, spíše navrhnout možné oblasti spolupráce, způsoby spolupráce a ještě bych řekl, pane předsedo, že pro nás je transatlantický prostor eh, velice důležitý v globálním slova smyslu. Je řada eh, odborných eh, výzkumných institucí a států, které se čím dál více začínají o tento prostor zajímat. Myslím, že Evropa by neměla chybět a na závěr bych chtěl všem kolegům poděkovat za dosavadní spolupráci. Děkuji vám. Franke. Paní Netz, Paní Nec, přejete si promluvit? Prosím, máte slovo. Pane předsedo, vážení kolegové, především vám chci poděkovat také kolegovi Salafrankovi. Především bych ráda poděkovala panu Milanu Monovi za jeho zprávu, která je velice komplexní. A pokud se tak mohu vyjádřit, je natolik komplexní, když se snaží pokrýt veškeré možné aspekty stávajícího světa, že je obtížné mezi nimi vybírat. A proto bych navrhovala, že by bylo dobré, kdybychom si zvolili několik oblastí, na které se zaměříme pravděpodobně jednou z největších výzev nebo nejsložitějších věcí v současné době je vyjednávání o dohodách o obchodu mezi Spojenými státy a Evropskou unii. I když se obě dvě strany shodnou na širších cílech, rozpracovat jednotlivé detaily bude nesmírně složitá a náročná práce. A to z mnoha důvodů. Proto jsem přesvědčena, že by bylo dobré, kdybychom se právě na to zaměřili. Ne kvůli tomu, že musíme dokončit nějakou dohodu za každou cenu. Tak by tomu v žádném případě být nemělo. Ale abychom rozlišovali mezi prioritami a abychom mohli diskutovat se všemi zúčastněnými stranami a počínaje tady v parlamentu. Někteří kolegové se hodně zajímají o zemědělství a mohou mít jiný názor na obchodní vztahy se spojenými státy než kolegové, kteří se více zabývají průmyslovou výrobou, digitalizací anebo čímkoliv jiným. Právě proto bych to tady doporučovala. Za druhé, jsem přesvědčena, že když žádáme o nový summit mezi Evropskou unii a Spojenými státy, měli bychom volat také členské státy k tomu, aby předcházely opakování chyb z minulosti. Konkrétně, aby příliš mnoho evropských eh, účastníků usilovalo o řečnický čas. Eh, aby naši, naše protistrana, eh, tedy Spojené státy, nebyly vystaveny celé řadě krátkých a možná netolik obsažných projevů. Je tedy v našem vlastním zájmu, abychom předcházeli v budoucnosti, eh, protože víme, že nás čeká složitá budoucnost, tak abychom předcházeli tomu, čemu můžeme. Loni nebo před dvěma roky jsme se ve zprávách zabývali tím, že celá řada evropské, eh, nebo delegací z Evropského parlamentu navštívila za rok eh, americký kongres a to bylo obrovské číslo. A byli jsme překvapeni, že se jim nedaří nebo obtížně daří setkávat s americkou protistranou. Kdyby se měla americká protistrana setkávat s každým návštěvníkem kongresu z naší strany, tak pravděpodobně by neměli čas na nic jiného. Je tedy zapotřebí vykonat mnohé, aby naše vztahy byly efektivní. Chtěla bych apelovat na kolegy a na všechny, abychom se toho snažili dosáhnout s plným vědomím, že to nebude snadné. V žádném případě to snadné nebude. Opravdu bychom se ale měli o to snažit a proto bych chtěla nás všechny vyzvat k tomu, abychom se zaměřili na to, aby se vyjednávání o dohodovaném okolu rozběhla, protože to bude opravdu velká výzva. Děkuji. Pan Butikofr, prosím. Thank you, chair. Uh, I also... Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat um, kolegovi Milanu Monovi za jeho uh, práci. Je to opravdu velice komplexní přístup, který zaujal k tématu. Já mm, s vámi soucítím, protože někdy alespoň se na věci musíme podívat tak trochu z jiné strany, než jak se jimi zabýváme v naší každodenní práci. Ale také eh, podporuji to, co řekla paní Nejc ohledně priorit. Mám seznam několika návrhů, které bych rád dodal jako pozměňovací návrhy k vaší zprávě. Některé z nich byste asi čekal, že budou pocházet od zelených. Rád bych se zaměřil na tři věci, kromě tedy otázky obchodu a investicí. Myslím, bychom se měli společně dívat i na další věc, a to je klimatická záležitost. Prezident Obama při inauguračním projevu se o tom zmínil a zmínil se o tomto tématu i v jiných projevech, že chce využít své druhé volební období k tomu, aby eh, se učinili praktické kroky. A my, myslím, bychom neměli váhat. Měli bychom vzít Američany za slovo. A proto by bylo dobré se právě na to společně zaměřit, protože to je oblast, ve které Evropa pořád ještě má jakési vedoucí postavení. Za druhé, eh, přivítal bych eh, silnější výrazy ohledně Blízkého eh, východu, než jaké teď máme ve zprávě. Podle mého by to měla být vyšší priorita a měli bychom to jasně sdělit. A za třetí, také bych byl rád, kdybychom kladli větší důraz na odzbrojení a bezpečnost, bezpečnostní otázky. Neměli bychom jen popisovat výzvy, ale také využít příležitosti k tomu, abychom sami pro sebe učinili závěry. Ještě jednu poznámku na závěr. Ono je po každé obtížné navrhnout nějakou novou instituci, orgán, summit nebo něco podobného, nějakou novou strukturu. Ale Když chceme posílenou spolupráci brát vážně, jakože ji bereme vážně, tak budeme mít problém. A to demokratické legitimnosti transatlantických vztahů, protože například, když se podíváte na vyjednávání na určitá vyjednávání, tak je tu otázka demokratické legitimnosti. My hovoříme o změnách, které e, mohou proběhnout v čase. Když vytváříme společný trh v Evropské unii, tak, vytvá, tak jsme v současnosti e, k tomu také vytvořili společný parlament. Ale nyní hovoříme o společném trhu s Američany a jaký bude ekvivalent, ekvivalentní opatření, abychom měli demokratický dohled a demokratickou legitimnost celého vyjednávání a procesu. Ignacio Salafranca, you have the floor. Pane Salafranca, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Mianovi, našemu zpravodaji, za tuto zprávu. Dnes název úlova EU při prosazování širšího transatlantického partnerství. A já bych chtěl říci, že pan Mian se snažil k tomu přistoupit skutečně velice seriózně, hloubkově a je to velký znalec eh, této situace, jak dokázal prokázat a jak již prokázal při dřívejších příležitostech v Evropském parlamentu. Proto mě mm, nepřekvapuje to, co navrhuje pan Botychoven, pokud jde o tyto iniciativy ze strany zelených eh, každém případě si myslím, pane předsedo, že tato zpráva přichází ve vhodný okamžik, protože všechny všechny analýzy eh, do budoucna ukazují, že se posiluje eh, tato atlantická i tichomořská eh, osa na světě a Myslím si, že třeba si přiznat, že v posledních letech se svět zásadním způsobem změnil. Spojené státy už nejsou jedinou supervelmocí, svět už neřídí, neřídí eh, G8, máme G20. A zcela zjevně je potřeba prohloubit dialog, v němž Evropská unie a Spojené státy eh, mají eh, mnohé co získat. Musíme si uvědomit, že z hlediska HDP Evropská unie a Spojené státy jsou e, zásadními silnými obchodními partnery. Myslím si, že tato zpráva kombinuje dva velice důležité a relevantní aspekty. Jednak e, e, upozorně na některé konkrétní návrhy. Pan Butychover přináší, tak, přináší také velice zajímavý návrh a zajímavou iniciativu, jak prohloubit současnou zprávu, ale Myslím, že bychom měli využít druhý mandát prezidenta Obamy proto, abychom si stanovili krátkodobé a střednědobé cíle, pokud jde o vzájemné bilaterální vztahy i globální problémy a hledat legitimitu pro tyto projekty. Pane Butychofere, já si myslím, že v tuto chvíli, jak asi víte, existuje eh, společné schromáždění eh, euro Evropy a Středozemního moře, mezi Evropou a Latinskou Amerikou. Máme také eh, parlamentní schromáždění Euronest pro země sousedství. Pokud bychom měli dovršit tento ambiciózní projekt dohodami o volném eh, obchodu. Bylo by to samozřejmě vynikající. Nechám nicméně veškeré podrobnosti na zvážení panu eh, zpravodaji, jinak eh, souhlasím s tím, co říkal pan Botychofer v některých aspektech. Dále bych chtěl říci, že pan zpravodaj chce maximálně využít smluv, které Evropská unie má se zeměmi Latinské Ameriky, jde například o smlouvu s Mexikem, vyjednáváme smlouvu Kanadou a e, v bodě 9 uvádí, že jsou tady rámce pro rozpracování širšího a pragmatičtějšího partnerství a v bodě 10 uvádí, že partneři e, by si měli vzájemně vyměňovat e, informace Eh, o organizovaných eh, samitech. Nevím, jestli, pane Mejane uvažujete o nějakém třístraném summitu, možná je to předčasné, ale zajímalo by mě, zda ve střednědobém horizontu si myslíte, že tato iniciativa by se mohla vzít eh, v potaz eh, například v rámci generálního schromáždění OSN nebo v rámci nějakých bilaterálních schůzek, k nímž dojde. Globální eh, agenda je taková, že by samozřejmě bylo dobré, kdyby se řešila v transatlantickém prostoru formou třístraného dialogu, jak navrhuje pan Mian. Jinak bych chtěl panu zpravodaji za veškeré jeho návrhy eh, poděkovat. Eh, shoduji se s panem Butychoferem, že některé klíčové záležitosti, eh, včetně situace na Blízkém východě a problematika nukleární v případě Iránu. To jsou eh, věci, které by určitě bylo dobré řešit eh, se spojenými eh, státy, protože to jsou globální výzmy, výzvy, hovořil o tom i pan Mian Mon. Nicméně Spojené státy se teď rozhodly spíše pro doktrínu leading from behind, nechtějí zaujímat vedoucí roli při řešení všech konfliktů. To bychom měli mít také na paměti. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Chci připomenout, že termín pro pozměňovací návrhy je 27.3. v poledne. Poslední řečník je pan Landsbergis. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já nejprve chci eh, velice přivítat a velice ocenit Mm, tuto novou, pokud to mohu tak říci, tuto novou vizi eh, rozšířeného pojetí transatlantiku. Možná poprvé eh, to ukazuje novou čerstvou koncepci euroatlantického trojuhelníku. Další transatlantická dimenze To je samozřejmě bilaterální EU-USA partnerství. To je priorita, konkrétní úkol pro Evropskou unii než náš parlament, ale je tady i jiný bod, to je trojuhelník, jako transatlantická vazba mezi mezi stárnoucí unavenou matkou Evropou a dvěma mladšími, pětkrát mladšími energetickými dcerami, a to jsou obě Ameriky. Pokud by mo- bylo možné vytvořit takovou entitu skutečné spolupráce společných eh, pozic ve světě na globálním scéně, tak to by byla velká síla a také naděje pro naši civilizaci. A to mě velice těší. Některé um, věci o těch vazbách, kulturní eh, dědictví by se možná mohlo ještě více zdůraznit. Prosím tedy podtrhnout ještě více tento čerstvý a tak tolik potřebný koncept. Máte slovo? Děkuji. Začal bych s tím, co říkala paní Nejc. Děkuji, paní Nejc, máte pravdu transatlantické vztahy, vztahy mezi Spojenými státy a Unii jsou naprosto zásadní a měly by zůstat naší prioritou. Myslím si, Eh, že ovšem je třeba vnímat tyto vztahy v tom širším globálním eh, pojetí. Shoduji se s vámi, myslím si, že v současné době vztahy mezi severem a severem v tom Atlantiku se soustředí především na uzavření té transatlantické obchodní a investiční smlouvy o partnerství. Pokud jde o prostor, který eh, nám přísluší. Myslím si, že naše role by měla být eh, velice eh, výrazná. Já jsem dnes byl na zasedání výboru INTA a tam se zpracovává konkrétní usnesení o této dohodě a INTA se tam eh, snažila chopit iniciativy v tomto tématu a toto usnesení se brzy dostane na plenární zasedání. Budeme ho moci eh, dále využít. Já si myslím, že nemá smysl eh, uváděte eh, v této zprávě eh, vše, co je obsazeno, obsaženo v tom usnesení, ale myslím si, že je zjevné, že potřebujeme posílit naše vztahy, vztahy mezi Washingtonem a Bruselem, posílit eh, nejenom ten obchodní aspekt. V bodě 3 nebo 4 říkám, že příští summit by měl řešit i toto téma obchodního investičního partnerství. Druhá věc, pokud jde o ty samity, já to vidím doc- poměrně pozitivně. Jsou tady jednak roční samity, pak jsou tu samozřejmě také mimořádné samity, ale v loňském roce žádný summit nebyl, protože se konaly volby. Ale od dob římských smluv jsou eh, tyto summity poměrně dosti atraktivní. V roce 2009 byl Obama v Praze, konal se tam eh, summit ještě v tom starším eh, formátu, 27 zástupců členských států. Bylo to za českého předsednictví a Ukázalo se ovšem, že to není formát příliš atraktivní s těmi 27 různými eh, hlasy a teď po Lisabonské smlouvě, kdy tady máme nové eh, subjekty, máme předsedu Evropské rady, eh, pan Rompuje, ten formát je najednou jiný, je lepší a přispívá to k větší důvěryhodnosti našich vzájemných vztahů. Takže si myslím, že tyto nové samity by měly být mnohem účinnější, budou lepší a jistě pro Spojené státy atraktivnější než ty před Lisabonské samity. Takže to eh, je k těm summitům. Snad jsem vám odpověděl. Samozřejmě, že nemohu ve své zprávě zasahovat do působnosti výboru INTA. Pokud jde o to, co říkal pan Butychofer, děkuji za to, že podporujete globální přístup. Samozřejmě, že se těším na vaše konkrétní pozměňovací návrhy. Jenom tři poznámky. Klimatické změny. Vy říkáte, že pan Obama klade větší důraz na tuto záležitost. Já nevím, jestli tady nějaká telepatie mezi námi, ale v bodě 22 sám říkáme, že eh, vítáme, že prezident Obama klade větší důraz na eh, řešení problematiku klimatických změn, takže já jsem za to rád. Nevím, jestli bych měl nějak rozšířit tady tento odstavec. Eh, pak v dalším odstavci hovořím o zapojení Spojených států do řešení zahraničních eh, krizí, hovořím o národní bezpečnosti. To vše je pro nás důležité, ale je potřeba stanovit si priority. Ale máte samozřejmě pravdu, že klimatické změny jsou zásadní, ale musíme tady nechat určitý prostor i pro druhou stranu, třeba pro kongres. Ale máte pravdu v tom, že téma je to naprosto zásadní. Druhá věc, eh, silnější vyjádření k Blízkému východu. Eh, prezident Obama je teď na Blízkém východě. V bodě 27 i já píšu, že chceme, aby evropská administrativa považovala blízkovýchodní proces za svou prioritu. Já mm, možná bych to mohl naformulovat ještě silněji, ale je tam napsáno, že žádáme Spojené státy. Myslím, že už tak je to docela silné. Ehm, samozřejmě, že vítáme jakékoliv eh, přímé rozhovory o tomto eh, tématu. Možná bych to mohl nějakým způsobem eh, přeformulovat, ehm, pokud se vám to zdá takto příliš slabé. Pokud jde o ozbrojení, o tom mluvím v bodě 23, kdy také poukazují na to, že Spojené státy mají samozřejmě zájem na ozbrojení, ale v bodě 23 uvádím, myslím poměrně dostatečně, ehm, co je potřeba, ale když předložíte pozměňovací návrh, můžeme to posílit. Pokud jde o téma institucionální, tak já ty smlouvy o partnerství eh, vnímám jako možnost koordinovat eh, naši zahraniční politiku. Jestli jsem tomu dobře rozuměl, tomu vašemu eh, návrhu a tomu, co říkal pan Sala Franka, vy hovoříte o institucionálních dopadech smlouvy o volném obchodu Samozřejmě, že určité dopady tady jsou. Eh, Vznikne společný výbor, který se bude pravidelně setkávat, aby dohlížel na vývoj uplatňování eh, smlouvy na tom nově vzniklém velkém společném eh, trhu. Musí vzniknout nějaké mechanismy pro monitorování takového volného obchodu, takže samozřejmě institucionální dopady to bude mít, ale ty jsem neměl tak na mysli. Já jsem hovořil o transatlantické politické radě, což je něco trochu jiného než eh, o čem jste mluvil vy. Já jsem myslel, že by to byla politická rada, kde by se setkávaly týmy ministra Kerryho a vysoké představitelky Eštonové, eh, že by Eh, vznikl tento eh, subjekt pro politický eh, dialog. Ale Chceme, aby se tato rada TPC věnovala především otázkám zahraniční politiky. Může to mít institucionální dopady, ale teprve uvidíme, jaké by to byly. Zřejmě nějaké mechanismy pro monitorování a tak dále, a tak dále. Jako o tom hovořil i pan eh, Salafranka. Teď tomu, co říkal pan Salafranka, děkuji vám za vaše vyjádření, za vaše pozvá- poznámky, vyjádření podpory. Opět jste se zmiňoval o tom institucionálním tématu, na to už jsem reagoval. Teď vaše otázka, jak vidím tu budoucnost třístranných summitů. Zda by to bylo možné, či nikoliv. Já si myslím, že tady musíme být opatrní. Třístranný eh, summit mezi Selákem, Spojenými státy, Evropskou unii, mm, to by možné eh, mohlo být eh, ale nevím, nakolik budeme toto vnímat jako prioritní eh, záležitost, jak to, nakolik prioritně to budou vnímat eh, Spojené státy. Eh, pokud jde o ten střednědobý nebo dlouhodobý horizont, tak já jsem skromnější, já si myslím, že ze samitu už jsme všichni trochu unaveni, to je první věc. Druhá věc, Já si myslím, že toto dnes není, eh, že transatlantický prostor není úplně pro všechny naprostou eh, prioritou. Jsou tady jiné eh, regiony, které na sebe poutají okamžitě hm, pozornost. Čína, Brazílie, Mexiko. Jsou to významní globální eh, hráči, kteří se nechtějí omezovat pouze na transatlantický prostor. Nicméně my musíme tento prostor dále studovat, eh, být v kontaktu s místními regionálními organizacemi, které jsou hnací silou místního eh, rozvoje a sledovat, jakým tématem se věnují. Téma bezpečnosti, téma obchodování e, s drogami. Já jsem mluvil o té nutnosti těch třístranných, čtyřstranných e, rozhovorů, ale nevím, jestli by se tyto problémy měly řešit e, formou summitu takže možná bychom se v této oblasti dočkali spíše zklamání. Já si myslím, že bychom měli podporovat zainteresované vlády, think tanky a jiné instituce, aby analyzovali eh, situaci a spíše dělat toto, než eh, plánovat eh, nějaké další samity. Myslím si, že takto postupně bychom měli budovat a posilovat transatlantickou spolupráci. Každopádně tedy děkuji všem za mm, vyjádření, děkuji za projevení zájmu a já se těším na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji. Next point. Děkuji. Další bod na pořadu jednání máme zprávu od pana Milana Sabrnocha. o misi ke sledování průběhu voleb v Armenii ve dnech 16. a 19. února 2013. Chtěl bych připomenout, že 18. února došlo k prezidentským volbám. Sirksaksian byl zvolen v prvním kole Mezinárodní mise pro pozorování voleb konstatovala na tiskové konferenci, že volby byly obecně dobře vedeny a charakterizovány respektem pro základní svobody. Nicméně pozorovatelská mise tež dodala, že mm, zde byly určité obavy a před eh, volbami eh, bylo sice klidno, ale došlo k interferenci v průběhu předvolebního boje a že došlo eh, k zásahům některých zástupců ehm, tehdejšího eh, prezidenta. Eh, jeho oponent protestoval v Jerevanu 2. března byla přednesena zpráva o průběhu voleb a ta už byla kritičtější a hovořila také o dni po volbách. Nyní předám slovo Milanovi Cabrnochovi, předsedovi delegaci Evropského parlamentu při pozorovací misi. Za IOM. Děkuji, pane předsedo. Moje jméno se vyslovuje e, Cabrnoch, ale vaše výslovnost byla jedna z nejlepších, takže děkuji. Vážení kolegové, já jsem měl tu čest předsedat pozorovatelské misi volební eh, prezidentských voleb v Arménii v únoru. Eh, na této misi se účastnili pan Joachim mě Elena Basescu, Evangelii eh, Richard Čarněcky. Všem chci poděkovat za jejich vynikající spolupráci během této delegace. Moje dnešní zpráva se bude zaměřovat na dvě otázky. Prezidentské volby v Arménii a mezinárodní spolupráce v rámci mm, mezinárodních pozorovatelských misí. Co se týče minulých prezidentských voleb v Arménii, chci připomenout, že tyto volby byly považovány za test demokratického uspořádání země. Evropský parlament ve své rezoluci z dubna 2012 jasně řekl k jednání mezi EU a Armenií, že parlament považuje svobodné, transparentnější volby v souladu s mezinárodními evropskými standardy za eh, nejdůležitější pro velice důležité pro rozvoj e, vztahů mezi EU a Arménií. Druhý bod se týká spolupráce v rámci mezinárodní pozorovatelské mise. Tyto mezinárodní mise jsou, mají, jsou garancí, že mezinárodní společenství bude hovořit jedním hlasem v kontextu pozorování voleb Obvykle parlamentní schromáždění Rady Evropy a OSC, eh, OSCE a NATO jsou také součástí této mezinárodní mise do Arménie. V Arménii parlamentní schromáždění OSCE se rozhodlo, že se nebude účastnit mezinárodní pozorovatelské mise a tak potvrdilo a v praxi implementovalo rozhodnutí Běra parlamentního schromáždění organizace OBSE a spol, dohoda spolupráce s OBSE je tím již neplatná. Teď se zaměřím na prezidentské volby, jaké jsou možné závěry, jaké jsou možné dopady. V, Armán, v Arménii předběžný závěr Mezinárodní pozorovatelské mise popsal dobře administrované, dobře eh, organizované volby s respektem základních svobod. Kandidáti mohli um, soutěžit bez um, překážek, veřejnoprávní média plnila své právní své právní povinnosti a poskytovalo vyrovnané krytí všech kandidátů. Nicméně během kampaně, zneužívání administrativních zdrojů, mm, které mm, ze strany vládní strany je v rozporu se základním dokumentem OBSE, standardem pro volby. Lituji e, absenci skutečné konkurence v souvislosti s rozhodnutím tří, eh, ne ze tří hlavních stran, že ne, se nebudou účastnit těchto voleb. Během publikace oficiálních výsledků, že eh, stávající prezident Sargašian byl znovu zvolen, mm, OBSE pozorovatelská mise vydala post ex post eh, zprávu, kde se hovoří o úzké mm, souvislosti mezi počtem hm, volebních místností, hm, účastí a počtem hlasů pro daného prezidenta. Hm, Ovný Kanesian se odvolal proti výsledku volu k ústavnímu soudu a 14. března 2013 soud zamítl jeho odvolání a tím schválil platnost, potvrdil platnost voleb. Ve svém projevu na tiskové konferenci Mezinárodní pozorovatelské mise jsem zdůraznil význam toho, jaký Evropský parlament přikládá mm, závěrům a jejich dodržování pozorovatelské mise. My vítáme dobrou vůli, kterou projevily úřady po posledních parlamentních volbách a doufali jsme, že budou usilovat o implementaci doporučeních po prezidentských volbách s cílem zajistit inkluzivnější proces pro všechny relevantní um, strany a síly ve společnosti. Um, parlamentní výbor pro spolupráci mezi EU a Arménií má sledovat úzce závěry pozorovatelské mise a odpovědi arménských orgánů. Jak jsem uvedl ve svém projevu, je to je klíčem, aby arménské úřady dosáhly výsledku při prosazování demokratických, ekonomických, sociálních reform nutných pro uzavření asociační dohody mezi EU a Arménií a také pro obnovu um, víry v budoucí volební proces. Na závěr se chci s vámi podělit o své znepokojení eh, vzhledem ke stanovisku parlamentního schromáždění OBSE, které je eh, škodlivé na různých úrovních. Stanovisko Byra um, vlastně ohrožuje schopnost mezinárodního společenství hovořit jedním hlasem. Uh, napětí mezi parlamentním schromážděním E a ODIR eh, je třeba vnímat v kontestu eh, některých států, které se účastní BSE, Rusko, Tadžikistán mm, Uzbekistán a jejich snaze oslabit DRI. Eh, Evropský parlament se již několikrát a několikrát apeloval na MSE, aby zajistili nezávislost a dále posílili roli um, BSE jako jejich hlavních institucí zodpovědných za pozorování voleb. Stanovisko Byro parlamentního schromáždění BSE ohrozuje, ohrožuje spolupráci na evropské úrovni, kterou Evropský parlament vždy obhajoval v otázkách, důležitých otázkách demokracie a právního státu. Skupina pro volební spolupráci, které předseda, spolupředseda Almar Brok na, se zasedá 26.3. a bude vyměňovat názory s pozorovatelskou misí na této oblasti pod vedením Edwarda McMillana Scotta. Doufám, že AFED a Eh, bude schopné řešit tuto nešťastnou situaci. Thank you very much, dear colleague. K vám mnohokrát, kolego. I do not have any speaker. Um, Nemám k tomuto žádného řečníka. Uh, so, next point is the briefing. Th thank you. Poslední bod. Eh, děkuji tedy za tuto prezentaci. A další bod je debriefing Krištofa Liseka a Aloise Petrleho eh, volební pozorovatelské mise do Keni 2. a 6. března 2013. Ehm, Lišek vedl misi eh, společně s kolegou Petrlem, který byl hlavním pozorovatelem Evropské pozorovatelské mise. Ty volby proběhly 4. pondělí 4. a výsledek do posud byl mm, míru milovně přijatý, což je úleva po tragických násilnostech, které následovaly po minulých volbách v 2007. Nicméně velice těsné vítězství na Kenyaty a jeho aliance bylo spochybněno právní cestou. Kromě toho pan Kenyata a Ruto byli obžalováni Mezinárodním trestním tribunálem. Já chci dát slovo panu Petrlovi a panu Lišekovi, aby se vyjádřili k těm to volbám a vyberte si mezi, kdo z vás promluví jako první. Děkuji. Domnívám se, že skutečnost, že se tady scházíme společně s panem Petrlem, je potvrzením toho, že, co jsem chtěl říct sám, totiž, že spolupráce na těchto pozorovatelských misích mm, Evropské unie, eh, misi, kterou předseda, které předsedal pan Petrle a spolupráce s naší delegací, která mm, tam byla pouze několik dnů, ale ta spolupráce byla vynikající. Já chci poděkovat panu Fetterlemu že se nám podařilo velice dobře spolupracovat. Naše vlastní mise, jak jsem říkal, byla velice krátká, takže můžeme specificky hovořit jenom o posledním dni volební kampaně. Proběhlo několik zásadně důležitých setkání společně s administrativou zodpovědnou za tyto volby a zástupci některých politických stran. A diplomatické sbory Evropské unie, zástupci Evropské unie. S těmi jsme měli příležitost hovořit dvakrát, takže naší delegaci bylo sedm poslanců EP ze šesti zemí a sedmi politických frakcí. Takže i přesto, že ta mise byla krátká a jsme malá skupina, tak tam bylo široké zastoupení parlamentu a jeho politických skupin. Jak jsem říkal, byla to krátká mise. Byli jsme tam pouze krátce. Mm, Zodpovědný byl pan Petrle, dostali jsme všechny informace na úvod. Proběhla řada schůzek s eh, různými keňskými zástupci, velvyslanci téměř eh, vš, všechny zastoupené členské státy, kde zastoupili jejich velvyslanci v Keni, 17, eh, celkem téměř všichni byli přítomni, bylo to velice zajímavá schůzka, eh, když někdy jsme měli pocit, že velvyslanci Evropské unie měli mm, různé názory na různé věci, takže se nám podařilo sejít se s některými z kandidátů i s kandidátem na prezidenta, ale nesešli jsme se s hlavními kandidáty. Pan Petrle nám k tomu řekne víc. Sešli jsme se s organizátory voleb, zástupci politických stran, v den voleb samotných se, jsme se naše malá skupina rozdělila na tři týmy a pozorovali jsme volby v hlavním městě Nairobi a Vaše, což je na sever od Nairobi, v severní venkovské části Keni. Z našich vlastních pozorování v den voleb to je popsáno v tom stanovisku v naší zprávě, kterou jsme již poslali. A je to kompatibilní s um, pozorováním pana Peterleho. V mm, těch místech, kde jsme pozorovali ty volby, tak ty volby byly dobře zorganizovány Všichni konstatovali vysokou míru profesionality a připravenost členů organizačního výboru. Takže ti um, osoby v volebních místotech byly dobře připraveny, my jsme neměli žádné výhrady, ani eh, místní pozorovatele, mezinárodní pozorovatele, kteří byli přítomni, co se týkalo vlastního vlastní organizace těch voleb. Vy jste, pane předsedo, hovořil o posledních volb, minulých volbách. Tehdy, v den voleb, tam byla celá řada mm, událostí nastala, ale když my jsme to pozorovali, tak tam byla jenom jedna nešťastná událost v Mombase, se e, řada lidí zahynula, včetně Eh, pracovníků volebních místností, zástupců Červeného kříže a policistů. To, co se stalo v Mombase, nesouviselo s bojem proti volbám. Byl to incident, který byl vyvolán separatistickými skupinami, kteří, které se pokusili oddělit část země od Keni. A rozhodli, vybrali si k tomu volební den, aby prezentovali své požadavky ale jak jsem říkal, byl, to, byl tam tragi, tragický, dramatický, nicméně lokální incident, který se nerozšířil po celé zemi a mm, nic takového se nestalo v Nairobi nebo někde jinde. Když my jsme tam byli, tak to bylo poměrně míru milovné. Ehm, to překvapilo nás i některé Keniany, kterým jsme ehm, prezentovali své názory, že tam byla masová účast v těch volbách. Vy jste asi zažili v různých jiných pozorovatelských misích, například v mm, Polsku to vypadá trošku jinak, ale lidé tam stáli fronty od třech, čtyř hodin ráno a Politické strany apelovaly eh, masovou účast voleb. Eh, lidé chodili k těm volbám, čekali tam tiše několik hodin, v některých volbách byl třeba tisíc lidí. Čekalo, aby mohlo hlasovat, mohlo volit. Eh, I přes těchto drobných, drobné problémy ty volby samotné proběhly dobře a míru milovně ve volební den. Co jsme ale viděli eh, jako pozorovatelé a to potvrdili i jiné delegace pozorovatelské, EU nebo lokální, že bylo určité fiasko s tím veli, eh, poměrně eh, složitým elektronickým identifikačním systémem, který se používal. Ten systém nefungoval dobře všude. Na některých místech úplně přestal na několik hodin fungovat. Z, někde to bylo, protože tam nebyly, neměly batery, baterie a nebyla tam elektřina. Nešla elektřina, takže to bylo takový e, drobný zádrhel technické povahy. Během tiskové konference jsem řekl, že v některých členských zemích Evropské unie neexistuje elektronický identifikační systém. Volební místnosti, tam byl, když byly problémy, tak se rozhodovalo rychle a Rychle se přešlo k tradičnějšímu systému identifikace jméno na seznamu, které zaškrtly. Takže nemuseli brát otisky prstů těch voličů. Celkově za to všechno fungovalo. Jedna důležitou věc chci zdůraznit. Předvolební schůzky, které jsme měli, pan Kenyatta, kandidát, s tím jsme se chtěli sejít, ale bohužel odmítl se sejít s naší delegací. Pak ten hlavní politický tábor kolo pana Odingy tam jsme se sešli s jednou významnou osobností, to byl um, vedoucí volební kampaně a ten zdůraznil, že jeho vlastní politický tábor bude respektovat výsledek voleb a rovněž bude respektovat rozhodnutí soudu. Asi jste četli v médiích, bylo to hodně publikováno o tom dnes, že celý ten proces ještě nebyl finalizován a volební mm, výbor oznámil výsledek. Honda 0,7%, 50% Kenyata z toho milionu hlasů to je jenom um, několik tisíc, takže ten výsledek byl spochybněn a my teď čekáme na verdikt soudu. A rozhodnutí padne asi za týden. Nevím, zda má pan Petrle aktuálnější informace, ale toto jsou informace, které jsme dostali. Takže to je všechno, co jsem chtěl říct na úvod. Jestli máte otázky, tak rád odpovím. A pan Petrle má asi podrobnější informace jako uh, předseda té delší pozorovatelské mise. Děkuji. Já bych chtěl e, poděkovat panu Liskovi který byl velice kompetentním vedoucím sedmi poslanců parlamentu, ale kromě toho má nesmírně dobrou paměť, což se nám více než hodí. Představil vám ucelenou zprávu a já bych tomu dodal několik slov. Jak jste řekl sám, pane předsedo, před pěti lety ty volby probíhaly úplně jinak, tragicky. Bylo zabito 1200 lidí, eh, Tisícovky lidí eh, eh, bylo vysídleno a řada z nich eh, se nemohla vrátit někdy do svých domovů. Pozorovatelská mise Evropské unie zpracovala zprávu, která byla zohledněna při změně ústavy a následně také volebního zákona, takže Kenia z hlediska institucionálního byla nyní mnohem lépe na průběh voleb připravena. Volební zákon a ústava byly pozměněny a e, vznikla nezávislá volební komise. E, došlo také k reformě soudnictví a byla přijata i další opatření. K tomu je třeba říci, že vlastně proběhlo naraz šest voleb. Volba prezidenta, guvernérů, eh, regionální volby proběhly. Všechno proběhlo najednou, což je samozřejmě velmi náročné. Voliči to měli náročné stejně jako volební komise, ale vše proběhlo velice profesionálně, jak řekl pan Lísek, ačkoliv tam byly jisté technické problémy. Nicméně eh, Celé ty velice dlouhotrvající volby proběhly skutečně profesionálně a to i navzdory tomu, že se účastnilo vysoké procento voličů. Výsledek jsme vám již představili. rozdíl mezi vítězem a poraženým bylo 0,7%, což je skutečně nesmírně nízké procento, ale na, ve skutečnosti to bylo na 100 tisíce hlasů, které dělili panu Oding, pana Odinga z druhého místa od pana Kenyaty. Kromě toho eh, byla, byla podána Eh, stížnost, takže výsledky nejsou ještě finální. Po dvou týdnech od podání stížnosti se ovšem k ní musí soud vyjádřit. Strana, která se odvolává, chce prohlásit volby za neplatné. Soud zatím své rozhodnutí nezveřejnil a tak eh, v mezičase jsme zatím velice rádi, že situace zůstává klidná a že všichni, kteří se podíleli na volbách a volebním procesu, vyjadřují eh, své názory nadále míru milovným poklidným způsobem. Samozřejmě, že řada lidí očekávala jiný obrat eh, ve vývoji, Někteří odjížděli z Nairobi a z Keni eh, ve strachu z vývoje událostí, ale díky bohu Kenia projevila vysokou míru zralosti a myslím a doufám, že tomu tak zůstane i poté, co se soud vyjádří. Dále bych chtěl říci, že naše mise nebyla úplně romantická. Provedli se stávala z 65 eh, pozorovacích eh, zasedání. Velice často jsme tedy museli vysvětlovat svou misi, svůj mandát, eh, podstatu naší práce, spolupráce, ale ve spolupráci s poslanci jsme, myslím, všem doložili, že naše práce je nezávislá a objektivní. Problém je ovšem v tom, eh, že se často poukazovalo na jednu záležitost eh, a to, co si myslíme o tom, že dva z kandidátů eh, byly vyšetřeni přizváni k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu. Samozřejmě, že my jsme neměli žádný mandát vyjadřovat se o politických záležitostech nebo našich politických preferencích, ale pokud eh, by se tato otázka stala prvkem politického procesu, je potřeba ji řešit. Ale sami jsme nechtěli nijak do volebního procesu zasahovat protože tato mm, věc se vyvíjí svým vlastním životem a jak už řekl pan Lísek, některé členské státy mají na tuto záležitost různé názory, které dali najevo. A musím říci, eh, že celé tyto volby vyvolaly velký zájem. Myslím, že tam nikdy nebylo tolik mezinárodních pozorovatelů. Například eh, Africká unie se maximálně snažila všechny pozorovatele koordinovat a všichni E, pozorovatelé toho mohli e, e, využít a myslím, že to vedlo k dobrým výsledkům. Sešli jsme se s řadou kandidátů, včetně zástupců koalice pana Kenyaty. Já jsem se také sešel s panem Ruto, s jeho druhým nejvýznamnějším člověkem a se všemi kandidáty jsem jednal stejným způsobem, to znamená, prověřovali jsme jednotlivé kroky procesu a naším cílem bylo dospět k závěrečnému rozhodnutí ohledně spravedlnosti, transparentnosti proběhnuvších voleb. Jak už jsem říkal, zatím nemáme rozhodnutí soudu, takže ty výsledky voleb nejsou finální a nemůžeme tudíž ani zpracovat finální posouzení voleb. To je tedy ode mě pro tuto chvíli vše. Samozřejmě, že jsou k dispozici ještě eh, různé zajímavé podrobnosti. Mluvili jsme s lidmi, kteří vyjadřovali i své pochyby ohledně volebního procesu, ale Celkově mohu říci, že nás všichni eh, vítali, někdy si dokonce přáli, abychom měli možnost více zasáhnout, což ovšem nebylo součástí našeho mandátu a museli jsme velice laskavě taková přání odmítnout. Na závěr svého vystoupení bych chtěl ještě říci, že pro mě byla tato mise velkým poučením o samotné zemi. Je to země, která se může stát velice důležitým partnerem Evropské unie. Myslím si, že odmítnutí těchto voleb by mělo velký dopad na místní mezinárodní úrovni. Také musím ještě dodat, že sousední státy už dali jasně najevo své preference, chtějí, aby volby proběhly především míru milovně. To je tady ode mě opravdu vše. Pokud máte nějaké dotazy, rád na ně odpovím. Thank you, thank you. Děkuji vám. Děkuji za vaši prezentaci. Přejete si někdo k tomu promluvit? Signor Guerrero. Pan Guerrero. Ano, děkuji. Já bych chtěl pouze říci, že jsem měl pocit, že jsem byl velice dobře zastoupen v této parlamentní delegaci díky eh, našim dvěma parlamentním kolegům, takže chci říci, že v obou případech eh, eh, se celý proces vedl velice jasně a objektivně a doufáme, že ten výsledek bude nakonec kenským eh, soudem potvrzen a že se ukáže, že ty volby až do konce proběhnou skutečně míru milovně. Kolegové, na závěr tohoto dlouhého dne vám si poděkovat za pozornost a trpělivost. Děkuji.